abychom se mohli věnovat dalším bodům. Vážené dámy a pánové, máme celou řadu sdělení ze zasedání 7. července 2011. Zápis a texty jsou předloženy, takže máte k tomu nějaké připomínky. Nevidím, že by se někdo hlásil o slovo. Co se týká článku 211 odstavec 3,